Pěkné odpoledne, dámy a pánové. Hlasujeme ve velmi nezvyklou hodinu a proto vás prosím, abyste se co nejrychleji posadili. Začneme první zprávou paní kolegyně Ayala Sender. Nej, nejprve tedy rozhodnutí eh, celkové jmenovité, které tímto zahajuji. Hlasovali všichni? Vypadá to, že zatím nehlasovali všichni, že ještě budeme mít chvilku strpení. So. Jetzt sind wir 560. Teď nás je 560. Takže počkáme ještě pár vteřin. Teď už je nás takřka 600. Die Abstimmung ist A hlasování končí. Je to přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 14 pro, proti, zdržel se, to raději prověříme, takže hlasujeme o 14 elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Přijato. Jedna pro, proti, zdrželi se přijato. 15 pro, proti, zdrželi se přijato. Dva. Jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Přijato. Paragraf 83, původní text pro, proti, zdrželi se 85, pro, proti, zdrželi se přijato 120, i ve dvou částech pro, proti, zdrželi se přijato druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto 143, pozměňovací návrh 5 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti. To raději prověříme, pravděpodobně je to zamítnuto, ale zahajuje elektronické hlasování. Takže pozměňovací návrh číslo 5, první část. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Zamítnuto. Druhá část. Druhá část tím pádem odpadá. Šestka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 22. To, takže prověříme 27. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí. Přijato. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 23. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 25. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Raději prověříme 25. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování končí. A je to přijato. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 3. Jmenovité hlasování, které tímto zahajují. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Přijato. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Raději prověříme dvanáctku. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, hlasování končí. Zamítnuto. Omlouvám se. 7. Jmenovité hlasování, které začíná. Hlasovali všichni. Tak nyní končím hlasování. Zamítnuto 9. Jmenovité hlasování můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Nyní hlasování končím. Zamítnuto. 28. Opět jmenovité hlasování. V tuto chvíli můžete hlasovat. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Přijato. 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 11. To prověříme. Dobře, prověříme desítku. Můžete nyní hlasovat. Hlasovali všichni? Hlasování končí. A je to zamítnuto. 11 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Raději to prověříme, ale bylo by možná lepší, kdybyste eh, v levé části tohoto sálu dali jasně najevo, jak hlasujete. Takže jedenáctka první část, můžete hlasovat. Hlasovali všichni, hlasování končí. Přijato. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička. Zahajuji hlasování. Takže osmička, kdo je pro? Omlouvám se, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro. Dobře, prověříme 17. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni?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 Hlasování končí. A je to přijato. Dostáváme se k druhé zprávě, paní kolegyně Ayala Sender. Paní Beres má něco eh, k jednacímu řádu. Děkuji, pane předsedo. Pan, předsedo, pan předseda dostal celý řadek požadavků Eh, které se týkají určitých prvků této zprávy, které jsou nepřijatelné. Pan předseda odmítl se k tomu postavit, ale zcela výjimečně já eh, s Markusem Ferberem se podepsala celou řadu pozměňovacích návrhů na zrušení a já žádám frakci, aby respektovala tento pokyn což není e, problém e, politický, ale je to problém kompetencí výboru EKON a výboru pro rozpočtovou kontrolu, protože tam nebylo rozhodnuto. Obsah těchto odstavců to v podstatě se vyjadřuje k meritu toho, jak funguje tento e, fond pro řešení bankovních krizí a paktu stability, což nespadá do kompetence účetního dvora ani tedy potažmo výboru pro rozpočtovou kontrolu, ale do kompetence výboru EKON. Proto proto bych ráda, abyste respektovali ty pozměňovací návrhy, které společně podepsali SAD a EPP, což nefiguruje takto na rozdaném hlasovacím seznamu. Děkuji mnohokrát paní kolegyně Pérez. Tak jenom pro pořádek bych rád řekl, že tady nejsou připustné žádné pozměňovací návrhy pro tento případ a hlasujeme jedna pro, proti, Prosím ještě jednou. Pozměňovací návrh jedna pro, proti. No, tak to musíme elektronicky zkontrolovat. Ehm, zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Takže to bylo jasně přijato, ale prosím vás, ono to vždycky tak vypadá, jako kdyby to šlo prostě e, ze předu do zadu, že přestáváte zvedat ruce. Takže dva pro, proti, zdržel se, přijato. Tři pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyři pro, proti, zdržel se, přijato. Pět pro, proti, zdržel se, Přijato. Dobře, kontrola pětky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. To jsem bohužel neslyšel, takže čtyřku ještě eh, kontrolujeme. Dobře, protože jsem to slyšela až pozdě. Elektronická kontrola čtyřky. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Šest No promiňte, u trojky nikdo nevolal, u čtyřky jsem slyšel, že někdo volal, ale až v tom okamžiku, kdy jsem dal pětku k hlasování. Proto jsem tedy skočil zpět na čtyřku. Ale nebudeme tady pořád skákat zpátky. Kdo je pro šestku? Kdo je proti? Zdržel se? Zdá se, že to bylo zamítnuto, ale radši to zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Sedm pro. Proti. Zdrži eh, se. Většinou stejnou přijato. Kdo je pro osm? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Devět pro proti, zdržel se, zamítnuto, 10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 11 pro, proti, zdržel se, přijato. Dobře, kontrola jedenáctky. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. 12 pro. Proti. Zdržel se. Takže to taky zkontrolujeme. Zahají hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 13 pro proti, zdržel se přijato 14 pro, proti, zdržel se přijato 15 pro, proti, zdržel se přijato 16 pro, proti, zdržel se přijato 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto 18 pro, proti, zdržel se, přijato 19. Takže kontrola 18, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato 19 pro, proti zdržel se, přijato 20 pro, proti, zdržel se, přijato 21 pro, proti, zdržel se, přijato 22 pro, proti, zdržel se, přijato 23 pro. Dobře, kontrola 22, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. 23 pro, proti, zdržel se, přijato. 24 pro, proti, zdržel se, přijato. Hlasujeme o celém takto pozměněném usnesení jmenovitě. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Dostáváme se ke zprávě Vali. Nejprve mm, o absolutoriu pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Usnesení jako celek v závěrečném hlasování jmenovitě, zahoj hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Pane kolego, prosím pěkně. Děkuji. Eh, pokud jde o jednací řád, já se dívám na místo pana Tarabelli. a když šlo o to hlasovat zvednutím ruky o předchozí zprávě, tak eh, zpráva Ayala Sender, tak já jsem nepochopil, jak hlasoval, protože hlasoval zároveň pro i proti. Takže eh, jak, pane předsedo, byste to mohl spočítat potom? Pane kolego, Pakliže to pan Tarabela měl udělat, počkejte, teď mám slovo já, drahý kolego. Pakliže pan Tarabela normálně takovou poznámku neudělám, já si myslím, že to neudělal, ale v tomto případě, pane Tarabelo, máte slovo, prosím. Ano, přesně tak, pane předsedo. Někdy je třeba trochu to tady odlehčit. Takže já mám tady pozdějící návrhy SAD, EPP a mám tam minus. A takže e, já jsem levá strana říkala pro, pravá proti a takže v podstatě to nikterak ale, jak vidíme, nepoškodilo e, e, pana, schopnost pana předsedy pochopit, zda ten pozdějící návrh byl odmítnut nebo přijat. Pane kolego, jednou to připustím, ale měli bychom se držet jednacího řádu. Pokud to dobře chápu, protože tady máme veřejnost a máme tady i voliče, máme tady tisk, tak pro pana Tarabelu Evropský parlament to je také tedy místo pro skeče a pro žerty. Děkuji mnohokrát za tento významný příspěvek. A dostáváme se ke zprávě kolegyně Schmidt. Nejprve k usnesení jako samotnému k rozhodnutí zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. 14 Pozměňovací návrh 14 ve dvou částech, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 15 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Jedna jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Dva ve dvou částech. První část. Já se omlouvám, pravý pan předseda. Nejprve pozměňovací návrh dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Třicet šest, druhá část, zahoj hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. 34 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 23 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 16 ve dvou částech jmenovitě. První část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Druhá část jmenovitě. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Původní text je tím vyřízen. Odstavec 40 původní text jmenovitě zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 41 původní text jmenovitě zahají hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 42 původní text, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. 43 původní text jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. 44 původní text jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Odstavec 48 pro, proti, držel se přijato. 35 jmenovitě zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 24 ve dvou částech jmenovitě. První část zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování přijato druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 36 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 650 původní text pro, proti, zdržel se přijato. 37 jmenovitě zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 32 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto 3 pro, proti, zdržel se přijato 46 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. 80 původní text, první část pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25 jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. Odstavec 85 původní text pro, proti zdržel se, zamítnuto, 86 původní text pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 87 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 88 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 91, takže dobře, kontrola 88, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. 91. Původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se přijato. 18 pro, 91. druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 18 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 33 jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato 44 jmenovitě zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 38 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 4 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 31 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kontrola 31. zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Bylo by mě milé, Kdyby prostě jste jasně zdvihali ruce, protože když se neúčastníte hlasování, je to dvojnásobně těžké. 107 ve čtyřech částech. První část pro, proti. Zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti. Zdrželi se, přijato. třetí část. Prověříme tedy druhou část, jmenovitě můžete hlasovat. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Přijato. Druhá, třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtvrtá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pět. Jmenovité hlasování můžete hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Přijato. Šest ve třech částech jmenovitá hlasování. První část. Zahajuji hlasování. První části. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí. Přijato. Třetí část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Přijato. Sedmička. Jmenovité hlasování můžete hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Přijato. 8. Jmenovité hlasování. Můžete hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 26. Opět jmenovité hlasování, takže vás prosím hlasujte. Hlasovali všichni. Hlasování končí. A je to přijato. 19 jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasovali všichni. Hlasování končí. A je to zamítnuto. A nyní původní text. Eh, sto, první část, kdo je pro? Nebo i jmenovité hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí. Přijato. Druhá část jmenovité hlasování, já tímto zahajuji. Elektronické hlasování, hlasovali všichni. Hlasování je u konce. Je to přijato. 20. Jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Zamítnuto. 110 původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 112 pro, proti, hm, zdrželi se. To raději prověříme, takže 112 hlasujeme elektronicky, jmenovitě můžete hlasovat. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Přijato. 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 115. Pro? Raději prověříme 113. Zahajuji jmenovité elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Přijato. 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se. To raději prověříme. Prověřujeme dvanáctku. Hlasovali všichni. Hlasování je za, u konce a je to přijato. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobře, takže prověříme třináctku. Můžete hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Je to zamítnuto. 39 jmenovité hlasování, které tímto zahajují. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Zamítnuto. 30 jmenovité hlasování. Můžete hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Je to přijato. Takže 20, o 27 se hlasovat nebudeme. 21. Jmenovité hlasování můžete hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni. Hlasování končí. a je to zamítnuto. 27 odpadá, 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 22, pro. Dobře, takže 28 prověříme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí. Zamítnuto. 22, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 29. Jmenovité hlasování, které to tímto zahajuji. Hlasovali všichni. Hlasování končí. A je to přijato. A nyní usnesení jako celek v pozměněném znění. Hlasujeme elektronicky, jmenovitě a můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Je to přijato. A nyní se dostaneme eh, ke zprávám pana Kona. Má jich několik. Týkají se Evropské rady a rady. Nejprve usnesení jako celek. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní usnesení jako celek, tedy eh, jmenovité hlasování hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni, hlasování končí. A je to přijato. A nyní tady Evropský soudní dvůr, nejprve absolutorium, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní usnesení jako celek, ve jmenovitém hlasování hlasujeme elektronicky, hlasovali všichni, hlasování končí. Je to přijato. A nyní zpráva kon týkající se účetního dvora, nejprve usnesení, tedy nejprve eh, absolutorium, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní usnesení jmenovité hlasování, to tímto zahajuji. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Je to přijato. Zpráva KON, která se týká Evropského hospodářského sociálního výboru, nejprve usnesení jako celek, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Nyní návrh usnesení, pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text 9, eh, eh, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní usnesení jako celek, jmenovité elektronické hlasování, které to tímto zahajuje. Hlasovali všichni, hlasování končí. A je to přijato. A nyní další zpráva KON, která se týká výboru regionu. Nejprve absolutorium, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, návrh usnesení, pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1 jmenovité hlasování, kteréžto tímto zahajuji. Hlasovali všichni. Hlasování končí. a je to zamítnuto. Nyní usnesení jako celek jmenovité hlasování, kteréžto tímto zahajuji. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Je to přijato. Nyní zpráva KON, která se týká Evropské služby pro vnější činnost. Eh, absolutorium, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh usnesení, oslňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, to a nyní usnesení jako celek jmenovité elektronické hlasování, kteréž to tímto zahajuji. Hlasovali všichni, hlasování končí. Přijato. Nyní další zpráva KON, která se týká Evropského veřejného ochránce práv. Nejprve absolutorium, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, potom návrh usnesení, jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Usnesení jako celek jmenovité elektronické hlasování, poté co tedy prověříme jedničku. Takže pozměňovací návrh číslo jedna prověřujeme elektronicky, můžete hlasovat. Hlasovali všichni, hlasování končí. A je to přijato. A nyní usnesení jako celek jmenovitém hlasování, kteréž to tímto zahajuji. Hlasovali všichni, Hlasování končí. Přijato. A nyní zpráva KON, která se týká Evropského inspektora ochrany údajů. E, absolutorium pro proti zdrželi se přijato, potom návrh usnesení, jmenovité elektronické hlasování, kteréžto tímto zahajuji. Hlasovali všichni a hlasování končí. Je to přijato. Tolik tedy festival pana Kona a nyní přijde festival pana Sarvamy. Zpráva o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur EU, pozměňovací návrh 2 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 17. Pozměňo, eh, původní text, první část, kdo je pro, proti zdrželi se přijato, druhá část pro, proti zdrželi se přijato, sedmička ve dvou částech, eh, obě jmenovité hlasování, takže hlasujeme jmenovitě o první části. Můžete elektronicky hlasovat. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Je to přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato pětka pro, proti, zdrželi se zamítnuto jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto šestka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní usnesení jako celek jmenovité hlasování, kteréžto tímto zahajuji. Hlasovali všichni, hlasování končí. Je to přijato. A nyní zpráva Sarvama, který, která se bude týkat Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů, eh, absolutorium pro proti přijato. A nyní tady jmenovité hlasování o usnesení. Eh, hlasovali všichni. Hlasování končí. Je to přijato. Nyní tady zpráva Sarvama, která se týká eh, Bereku. Združení evropských regulačních orgánů, eh, nejprve absolutorium, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato a nyní usnesení jmenovité hlasování, které to tímto zahajují, můžete elektronicky hlasovat. Hlasovali všichni, hlasování končí. A je to přijato. A nyní tedy zpráva Sarvama, která se týká překladatelského střediska pro instituce Evropské unie. Je nejprve absolutorium pro proti, zdrželi se přijato. Návrh usnesení 18 eh, původní ta, text ve třech částech. První část pro, proti, zdrželi se. Eh, druhá část pro, proti, zdrželi se. A třetí část pro, proti, zdrželi se. Přijato. A nyní tady usnesení jako celek jmenovité hlasování, které ještě tímto zahajuji. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Sarvama, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání. Mm, usnesení, kdo pro, proti, zdržel se přijato. A celé usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. A teď zpráva Sarva, týkající se agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva. Usnesení o absolutoriu pro proti zdržel se přijato a teď usnesení jako takové jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Sarvama týkající se Evropské agentury eh, pro Bezpečnost leteckého provozu přijato a teď usnesení jako takové jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Sarva má Evropský podporný úřad pro otázky azylu. Máme usnesení o odstranění absolutoria. Kdo je pro? Proti? zdržel se, to A teď usnesení jako takové jmenovitě. Zahoj hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Sarvama týkající se Evropského orgánu pro bankovnictví, usnesení pro proti zdržel se. A teď návrh usnesení jako takové jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Sarvami týkající se Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Nejprve rozhodnutí o udělení absolutoria, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. A teď jmenovitě usnesení jako takovém. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Teď zpráva má eh, k Evropské agentuře pro chemické látky. Rozhodnutí o udělení absolutoria pro proti přijato a teď je odstavec 5 původního textu, první část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se přijato. A teď zkontrolujeme odstavec 5, druhou část. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Usnesení jako takové jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování přijato. Zpráva se vám týkající se Evropské agentury pro životní prostředí, rozhodnutí udělené absolutoria pro, proti, zdržel se přijato, návrh usnesení 1 pro, proti, zdržel se přijato, usnesení jako takové jmenovitě, zahajuje hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Sarvama týkající se Evropské agentury pro kontrolu rybovolu, rozhodnutí udělení soudra pro proti, zdržel se přijato, usnesení jmenovitě. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. přijato. Zpráva Sarvami, Evropský úřad pro bezpečnost potravin, rozhodnutí udělení absolutoria pro proti, zdržel se, přijato usnesení. Pozměňovací návrh jedna jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončili hlasování. Přijato usnesení jako takové rovněž jmenovitě zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Sarva má týkající se Evropského institutu pravnost žen a mužů. Udělení absolutoria pro, proti. Zdržel se přijato. Návrh usnesení 1 pro proti, zdržel se přijato 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto 2. Dobře, 3 kontrola elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. A pozměňovací návrh 2 pro. Proti. Zdržel se přijato. Usnesení jako takové jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Sarvama týkající se Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Rozhodnutí udělení absolutoria pro proti. Zdržel se. Přijato. Eh, návrh usnesení jmenovitě zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Sarvama týkající se Evropského inovačního a technologického institutu. Rozhodnutí udělení absolutoria pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh usnesení jmenovitě zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Končuji hlasování. Přijato. Evropská agentura pro léčivé přípravky, udělení absolutoria pro, proti, zdržel se přijato, návrh usnesení 2 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 1 pro, proti, zdržel se přijato, usnesení jako takové jmenovitě zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Sarvama. Evropské agentuře pro léčivé pro, pro drogy a drogou záležitost. Pro proti, zdržel se přijato. Teď jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Sarova má týkající se Evropské agentury pro námořní bezpečnost udělení absolutoria pro, proti, zdržel se přijato. A teď návrh usnesení jako takové jmenovitě zahojí hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Sarvama, agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací. Udělení absolutoria rozhodnutí pro, proti, zdržel se přijato a teď usnesení jmenovitě zahájí hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Sarvama k agentuře Evropské unie pro železnice rozhodnutí absolutoria pro, proti, zdržel se přijato. Návrh usnesení 1 pro, proti zdržel se, tak to zkontrolujeme. Eh, jednička elektronicky. Hlasovali všichni? Ukončí hlasování. Přijato. Usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato zpráva Sarvama k Evropskému orgánu pro cené papíry a trhy rozhodnutí o udělení absolutora pro proti, zdržel se přijato udělení absolutora usnesení jako takové zahojí hlasování jmenovitě. Hlasovali všichni. Okončuji hlasování. Přijato. Evropská nadace odborného vzdělávání, udělení absolutora pro, proti, zdržel se, přijato, usnesení jako celek, jmenovitě zahově hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva rozhodnutí udělení absolutoria pro, proti, zdržel se přijato usnesení jako takové jmenovitě zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato zpráva s k Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Eh, rozhodnutí o Eh, Absolutně pro proti přijato. A teď usnesení jako celek zahojí hlasování. Jmenovitě hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Zásobovací agentura Euroatom. rozhodnutí pro, proti, zdržel se přijato, usnesení jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, rozhodnutí o udělení psautra pro, proti, zdržel se přijato, usnesení jako celek jmenovitě pro, Tady zahajuji hlasování, promiňte, hlasovali všichni, ukončuji hlasování, přijato Evropská jednota pro, spolu, pro soudní spolupráci Eurojust pro, proti, přijato jmenovitě teď o usnesení jako celku hlasovali všichni. Ukončuje hlasování. Přijato. A teď k agentuře o Europolu pro, proti, zdržel se přijato. Usnesení odstavec 10 původního textu pro, proti, zdržel se přijato. Usnesení jako celek jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato zpráva Sarvama k agentuře Evropské unie pro základní práva, rozhodnutí pro, proti, zdržel se přijato a teď usnesení jako celek zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování, přijato. A teď zpráva Sarva má k Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž. Rozhodnutí udělám soudra pro proti zdržel se přijato a teď usnesení jako celek. Pozměňovací návrh jedna pro, proti zdržel se přijato a teď jmenovitě o celém usnesení zahoji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Sarva Mak agentuře pro evropský GNSS. Rozhodnutí udělení absolutoria pro, proti. Zdržel se přijato usnesení jmenovitě zahojí hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. A teď několik zpráv od paní kolegyně Dlabajové. První se týká společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích. Ehm, pro, proti, zdržel se přijato rozhodnutí o usnese, usnesení jako celek jmenovitě zahoji hlasování, hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Ehm, zpráva Dlabajová k společnému podniku Clean Sky 2. Rozhodnutí udělení absolutoria pro proti zdržel se přijato usnesení jako celek jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Dlabajová. Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy. Rozhodnutí o udělení absolutoria pro proti zdržel se přijato. Usnesení jako celek jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Dlabojová ke společnému podniku pro palivové články a vodík Dva. Eh, rozhodnutí o udělení absolutoria pro, proti, zdržel se, přijato usnesení jako celek jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Dlabojová ke společnému podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 rozhodnutí o udělení absolutoria pro proti, zdržel se, přijato usnesení jmenovitě. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva bojová ke společnému evropskému podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy. Rozhodnutí udělení absolutoria pro, proti zdržel se přijato, usnesení jako celek jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Dlabajova ke společnému podniku Cezar, rozhodnutí o udělení absolutoria pro proti, zdržel se přijato. Teď usnesení jmenovitě zahojí hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Teď... Přijato. A teď